legge. Il primo punto dell'ordine Prvním bodem eh, našeho jednání se eh, je prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a jedná se o situaci v Libii. K tomuto tématu bych chtěla hned udělit slovo panu ministru Dobželevičovi. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové poslanci, je mi potěšením, že dnes tady v parlamentu zastupuji eh, místo předsedkyni komise vysokou představiteli Unie eh, Catherine Ashtonovou, která bohužel dnes nemůže být ve Štrasburku, protože vycestovala, jak asi víte, na střední východ, aby tam připravila eh, zasedání valného schromáždění OSN na příští týden. Proto mě požádala, abych hovořil jejím jménem a abych jí pak co nejrychleji podal zprávu. Pro Polsko je rovněž významným signálem, že se účastníme této rozpravy za místo předsedkyní komise vysokou představitelku Unie, protože je to problém, který se velice týká mezinárodní komunity v pomoci Libii. Asi si vzpomenete, že právě právě polský minister zahraničí v květnu byl první, kdo jel do Bengází. Už, eh, už plynulo skoro sedm měsíců od začátku libyjské revoluce. Za tu dobu byl svět eh, Eh, svědkem mimořádné eh, vůle a odhodlání národa Libie. Měli bychom využít této příležitosti, abychom jim vzdali hold. Po celá tato eh, měsíce Evropská unie stála po boku libijského národa a podporovala je v jejich aspiracích dosáhnout demokracie, spravedlnosti a žít bez strachu. EU se zaměřila na tři hlavní oblasti. První, politická a diplomatická arena. Druhá, bezprostřední podpora pro ty, jich se krize dotkla a za třetí podpora pro Libii, když se přesouvá do postkonfliktního období. Na začátku krize se eh, konala 11. března mimořádná rada a v důsledku toho Evropská unie byla schopna Eh, sformulovat jasný signál, že násilí musí skončit a Kadáfi musí pryč. Legitimní eh, přání libyského lidu je třeba respektovat. Od té doby EU přijala celou řadu restriktivních opatření za účelem zajištění, aby eh, se peníze a zbraně k ním nedostaly. Teď Kadáfi uprchl z Tripoli a mnozí jeho následovníci se rozprchli a proto se zaměřujeme na postupné odstraňování sankcí, aby nové orgány mohly řešit bezprostřední potřeby. Evropská unie sehrála klíčová úloha v mnoha mezinárodních iniciativách, aby se vyřešil konflikt. Vysoká představitelka a místo předsedkyně komise se zúčastnila různých zasedání Mezinárodní kontaktní skupiny pro Libii a tzv. Káhira skupiny regionálních a národních organizací, které vznikly z její iniciativy. Evropská unie i nadále bude energeticky eh, pracovat v rámci skupiny eh, eh, přátelé Libie, která byla v září utvořena v Paříži. Také sledujeme, jak utrpěl libyský národ tímto režimem. A velice nás nepokojilo to, co se dělalo v Mesratu, násilí v Tripoli a že uprchlíci proudili do sousedního Tuniska a Egypta. E, Evropská unie rychle a podstatně a efektivně zareagovala. Evropská unie poskytla více než 152 milionů eur na mezinárodní humanitární pomoc od začátku a zase DG Eko poslala týmy do Bengázy a do, na egyptskou a tuniskou tradici a od 20 28. srpna i do Tripoli. Proto také pomoc zahrnula evakuaci i více než 22 um, občanů třetích zemí, včetně z Misraty a zajistila se pomoc také uprchlíkům. Také to zahrnulo bezprostřední pomoc pro uh, ty, kteří byli zraněni, ochranu civilního obyvatelstva, včetně uh, odminování a pomoc při uh, logistice. Také jsme pomohli se vzdušným mostem, abychom mohli beneficientům dopravit pomoc už v květnu eh, místo předsedkyně vysoká představitelka navštívila Bengázi eh, a otevřela tam úřad Evropské unie, takže jsme mohli udržovat s Národní přechodnou radou trvalou, eh, po, trvalé kontakty a pomáhat také členským státům v Bengázi. Také jsme spolu s MTC zjistili, do kterých oblastí je možné rychle dát pomoc, aby se tam také upevňovala občanská společnost, média, aby se budovaly kapacity a všechny tyto činnosti se zahájily velice rychle. Eh, pane předsedo, vážení členové, Eh, za minulé týdny se zhroutil režim, všechno se nabralo obrovskou rychlost. Kadáfi uprchl, sice není u moci, ale pořád eh, zase destabilizuje zemí. Podle NATO pořád představuje hrozbu pro civilisty. My velice úzce sledujeme vyjednávání mezi Národní radou a mezi těmi, kdo jsou pořád ještě věrní eh, Kadáfimu. Libie vstupuje do přechodového období. Samozřejmě, že přechodová rada musí řešit obrovské problémy stabilitu, eh, nastavit administrativu, demokratický přechod, eh, ekonomické nastartování, spravedlnost, demobilizace, eh, odzbrojení, reintegrace. Takže ty další měsíce budou klíčové. Evropská unie plánuje už svoji podporu po nějakou dobu po postkonfliktní období. Řídíme se řadou zásad. Týká se to toho, že je třeba zajistit úzkou koordinaci proces OSN se všemi mezinárodními partnery. A zase, jako tomu bývá po každém konfliktu, libijské orgány budou potřebovat finanční prostředky, aby mohly zajistit základní služby pro obyvatelstvo, aby, mohli aby to my mohli podpořit. Už jsme zjistili 28 subjektů, eh, které předtím měly sankce. A my chceme, aby se teď už zmrazené finanční prostředky také co nejrychleji uvolnily. Také spolupracujeme se radou, se stabilizačním týmem a také prostřednictvím speciálního eh, poradce z OSN už fungujeme v Tripoli a spolu s partnery začínáme vyhodnocovat eh, potřeby v kritických sektorech, které nám ukazuje Národní přechodná rada. Bude nutné mezinárodně všechno koordinovat, aby se snížilo riziko duplikace úsilí a také, abychom opravdu pomohli libijským orgánům v tomto přechodovém období. Rád mohu říci, že jsme velice rádi, že už jsme eh, dokázali si rozdělit úkoly s libijskými a národními národní, mezinárodními partnery. A nakonec, pane předsedo, vážení poslanci, chci poděkovat parlamentu za výraznou podporu, za prohlášení, za usnesení, které tato sněmovna přijala a také za konkrétní akce, které podnikly mnozí členové Evropského parlamentu. To všechno pomohlo, aby se vyvíjelo evropské myšlení, abychom jasně vyslovili své stanovisko, což je také zásadně důležité. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře. A nyní budou mít slovo zástupci frakcí. Za EPP má slovo pan Salapranka tři minuty. Vážený pane komisaři, eh, Vezmeme-li v úvahu lhutu 6 měsíců proto, aby skončila diktatura 42 let, může se zdát, že to je lhuta, která je relativně krátká. Ale když to hodnotíme Eh, skrze ztráty lidských životů, utrpení a důsledky, kterými budou trpět další generace, bude, dospějeme k jiné analýze. Na každý pád, když padl Kadáfího režim, je třeba udělat vše. Humanitární pomoc, zaručit kontrolu hranic, nejenom rekonstrukci hospodářskou, ale také zabezpečit transitní přechod za velmi svízelných okolností a rovněž zabezpečit, aby nepřevážila beztrestnost pro spáchané zločiny eh, bylo řečeno eh, a řekl to, zaznělo tady z úst polského předsednictví, že díky speciálně akci určitých členských států, jako tomu bylo v případu Francie a e, Velké Británie a také především díky statečnosti libyského lidu se podařilo skoncovat s tímto strašlivým režimem. Ale je třeba také konstatovat, že Evropská unie zpočátku Eh, reagovala rychle, kompetentně a dobře. Pravdou je, pane ministře, že tento parlament byl první instancí, která žádala díky požádání liberální, pozvání liberální skupiny, přijela pozvání přechodné rady. A je třeba také říci, že Francie byla prvním státem, který uznal tuto přechodovou radu. Eh, došlo k částce uvolněnou na humanitární pomoc, došlo k pomoci v Bengali a v Tripoli je třeba, eh, aby co možná nejrychleji byli jmenováni eh, dotyční reprezentanti, kteří by byli schopni koordinovat akce států Evropské unie s generálním kanceláří OSN. Vážená paní předsedkyně, pane ministře, pane komisaře, dámy a pánové, Teprve tř, před třemi dny jsme si připomněli, jak na desát páté výročí atentátu spáchané na Manhattanské věže. Eh, a je třeba podpořit arabské jaro z důvodu několika. První prioritou je je třeba bojovat za důstojnost a svobodu, boj, který a podpořit tento boj v severní Africe a je třeba zakázat a zabránit tomu, aby im fundamentalismus zastavil a zbrzdil transitní procesy v dotyčných státech a je třeba zbrzdit, aby svob- zabránit tomu, aby svoboda byla ohrožena fundamentalismem a dalšími projevy fanatismu. Děkuji. A za socialisty a demokraty nyní pohovoří paní Gomeš na tři minuty, prosím. Děkuji. My jsme v tomto parlamentu eh, prohlásili již, eh, že tento konflikt se schyluje ke konci a že utrpení po 43 letech brutální diktatury končí a eh, Libie se stává svobodnou zemí. Ale Gaddafi a jeho nejbližší ještě nebyli dopadeni a nebyli odsouzeni. V Bengázi jsme již eh, přítomní a také jsme eh, v Tripolisu mohli vyvěsit eh, evropskou vlajku. Je zapotřebí, abychom zmrazili aktiva Gaddafiho a abychom na druhou stranu uvolnili eh, eh, jmění, které patří eh, Libii a které poslouží k jejímu rozmachu také musíme dát odpověď na žádosti o podporu při výstavbě demokracie. musíme poskytnout eh, koherentní politickou strategii a nesmí existovat eh, pochybnosti o postoji Evropské unie vůči suverenitě eh, Libye tady se eh, pro nás nabízí celá řada eh, možných rolí v rámci dalšího rozvoje země. Abychom eh, zajistili bezpečnost a usmíření v Libii, musíme podpořit i občanskou společnost v Libii a odevzdávání zbraní. Naše společenství může poskytnout své zkušenosti a sehrát určitou roli v rámci integraci celé společnosti a také při přípravě ústavodárného procesu procesu a vůbec při tvorbě legislativy, tak eh, aby byla chráněna občanská společnost a svobody. Ehm, věrohodnost ehm, prozatímní, prozatímní vlády eh, v eh, Libii bude závislá na tom, zda budou plnit své sliby a závazky a to na základě rovnosti všech občanů, to znamená Libíců i migrujících pracovníků, kteří zejména eh, za eh, Gaddafiho velmi trpěli a trpí eh, dále a kteří jsou považováni neprávem za žoldné, že pouze kvůli barvě pleti. prezident uh, prozatímní uh, národní uh, rady řekl forma assegurar integral respeito pela rule of law e pelos direitos humanos že je zapotřebí zavést zásady právního státu a mm, dodržovat práva žen i menšin. Domníváme se a doufáme, že tento proces obnovy rovněž přispěje k usmíření eh, všech vrstev společnosti. Eh, my, Evropané, musíme poskytnout své zkušenosti i ze zahraničně politické eh, agendy Potřebujeme evropskou zahraniční politiku, která bude založena na evropských hodnotách a principech, které jsou v souladu eh, s tužbami eh, lidí v Libii a vůbec všech pobřežních států Afriky, Severní Afriky. Grazie per il gruppo dei liberali. Děkuji mnohokrát a není za liberály Paní Ojoland na dvě minuty, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, i když eh, konečně Kadáfiho režim byl svržen v Libii, eh, eh, země je samozřejmě zničena po občanské válce a musí řešit právě teď určité mnoho problémů. Přechodová Národní rada převzala odpovědnost za vybudování liberální a svobodné Libie, kde musí být respektovány všemi demokratické myšlenky. Vážení kolegové, je to obtížné poslání a myslím si, že i my Musíme sehrát mimořádně důležitou úlohu, aby tato snaha byla úspěšná. Musíme podpořit všemi způsoby zavedení demokracie a být proti všemu, co by tomu bránilo. Spolu se svobodnou společností musíme podporovat také vytvoření liberální ekonomiky. Ekonomické oživení je naprosto zásadní, aby se zajistila nezvratná změna ve směru k demokracii. Proto Alve, Alde e, vítá uvolnění zmrazených fondů a odstranění sankcí. sankcí. Takže budoucnost obchodních vztahů mezi Evropskou unii a Libii mohou Eh, vycházet ze spravedlivých a liberálních principů. Strategická ekonomická odvětví musí být ve službách libyjského lidu a je třeba znovu zahájit těžbu eh, ropy a plynu, aby bylo možné financovat eh, budovatelské úsilí. Nejnahléhavějším úkolem pro Radu eh, národní je skoncovat s násilím a dát průchod vládě práva. Musíme tady, musí tady být fungující státní struktury. Na základě zkušeností mé země, Estonska, mohu říci, že to trvá, než se vybudují demokratické instituce. Na jedné straně potřebujeme se obrnit trpělivostí, ale zároveň musíme se mít také jasné nasazení ze strany Národní přechodové rady, že opravdu bude budovat novou eh, Libii na základě zásad právního státu demokracie. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní za skupinu zelených pan Kon Bendit na čtyři minuty, prosím. A vážená paní předsedkyně, pane předsedo, já bych velice rád hovořil jak o Libii, tak o Sýrii a vůbec o Středním východě, protože si myslím, že to celý svět tady smíchává dohromady. Pro Libii je věc velice jednoduchá pro Evropskou unii. Evropská unie na jedné straně reagovala dobře, eh, poté co váhala, Evropský parlament, a to bylo řečeno, eh, skutečně se tady snažil vyvět tlak, aby došlo k uznání. A dnes v podstatě musíme pokračovat eh, v otevřené a upřímné debatě s novou přechodovou vládou, která bude jmenována, protože je pravda, že dnes, a vy máte stejný problém v Egyptu a v Tunezii, jaká ústava pro Libii zítra? Je to velice obtížná úloha a myslím si, že není možné se postavit proti tomu říci ne, ne demokracii, ale na, za, na druhé straně jasné, že Evropská unie by mohla hrát velice pozitivní roli Eh, jak s investicemi pro povzbuzení a stimulaci hospodářsky, teď nechci říct eh, eh, ideologicky, ale technicky, poskytnout technickou pomoc prostě při budování státu, který neexistoval. Žádné politické strany neexistují, člověk se nachází na politické poušti, jsou tady malé politické skupinky, jsou tady individua a jsou tu válečníci a jak civilizovat tyto válečníky. A tady, podle mého, by Evropská unie měla sehrát svou hlavní roli. To je civilizování eh, po válečného období. A je pravdou, že v každé zemi je to obtížné eh, jak eh, zabránit tomu, aby se zase nechopili zbraní, jak dospět k vybudování demokratické společnosti. A je třeba, aby tento parlament, komise i rada skutečně prohloubili své diskuzi o neúspěchu našich politik v posledních letech. Je třeba přiznat náš neúspěch, naše selhání, eh, protože jsme se združovali s diktaturami. Je třeba, abychom se skutečně poučili v tom okamžiku, kdy jsme reagovali špatně a odpovědnost, nedostali jsme odpovědnosti, kterou jsme měli vůči těmto státům. A teď k Sýrii. Domnívám se, že parlament, tento parlament by měl jít daleko dále, než to, čemu se říká základní věci. Myslím si, že v Sýrii je skutečně mnoho věcí ve hře a veliké riziko. A to se netýká pouze nafty. Je důležité, aby všechny země věděly, že budoucnost neexistuje s Asadem a je třeba jít dále, než jenom na Eh, možnost aplikování sankcí. Je třeba, eh, aby lidé, kteří se přibližují k situaci v Jižní Africe, aby se skutečně, aby všechny země tam pochopily, že budoucnost už nemůže být s Asadem. A to je skutečně všechno ve hře, je tady veliké riziko, ale je třeba sankce, eh, ale nejenom sankce v oblasti nafty ale je třeba, aby i další státy nepokračovaly tam ve svých obchodech s Asadem. A teď eh, ke střednímu východu paní Eštonová se pokusí přesvědčit Palestince, aby nevyžadovali uznávání svého státu u OSN berete na sebe silnou odpovědnost, protože všichno, všichni, všechno to, co říkáte palestincům, tak jim řekněte, jakou mají jinou alternativu. Nemá cenu jim vyprávět, jaký je obsah rozhovoru, protože teď vůbec žádná vyjednávání nejsou. Izrael nevyjednává. Takže chcete-li vy, a já se domnívám, že je třeba tady dávat veliký pozor, protože v budoucích dvou letech, možná za rok, možná za šest měsíců, dospějeme k úplně obrácenému procesu na palestinském území, protože palestinská samospráva hodí klíč eh, pod dveřmi, hodí ho Izraelcům a řekne dobře, tak je to vaše, tohle všechno Izrael, no, eh, jmenujte to Izraelská Palestina a začneme boj jeden muž už jeden hlas. A to chcete akceptovat? Vždyť tam je většina palestinského eh, obyvatelstva a potom budeme povinni abychom, rozšiř, abychom tady rozhodovali sankce proti Izraeli. Budoucnost je dost eh, hrozná v tomto ohledu. Je třeba chopit se odpovědnosti a říci palestincům, nejenom wait and see, počkejte, uvidíme, ale co uvidí, musíte jim říci, co uvidí za dva měsíce. Pan Obama také prostě nikdo není schopný pohnout Izrael k vyjednávání. A potom co, eh, když, když, budou, eh, když bude řídit věci minister zahraniční Libema, to, to palestincům nepomůže. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní za EPP má slovo pan Tanok, tři minuty. Paní předsedkyně, eh, svobodné libyské síly eh, odvážně osvobodili Tripoli a další města. Došlo pouze k několika odvetám ze strany proti, sil, proti, sil na straně rebelů. Je jasné, že lidé Libie eh, nyní chtějí budovat eh, eh, demokracii. Nevím, jestli bude liberální. Nicméně Gaddafi sám již není v Tripolisu. Někteří z jeho stoupenců jsou stále na svobodě a představují nebezpečí. Moje skupina ECR podporuje NATO a jeho další e, působení a mohu říci, že e, NATO nespůsobilo e, ani jednoho, jednu oběť, jednoho zraněného. Nyní ale musí dojít k přechodu z diktatury, která trvala 40 let, k demokratické vládě zvolené lidmi tak, aby byla legitimizována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 na začátku si Evropská unie nevedla skvěle, zejména pokud jde o zdržení se hlasování eh, Německa eh, v Radě bezpečnosti. Nicméně britskému premiérovi Cameronovi je nutno poblahopřát eh, společně se Sarkozy jako teda jediným dvěma, kteří vedli toto hnutí na, k osvobození Libie. Libie se nyní musí zotavit z války, musí začít budovat demokracii demokracii a samozřejmě budovat i občanské eh, eh, a politické instituce. Eh, Libye bude potřebovat veškerou přátelskou pomoc a podporu ehm, při obnově bezpečnosti a zajištění základních služeb občanům, protože víme, že mnozí občané Tripolisu nemají přístup k pitné vodě. A Africká unie, zejména sever, Severoafrická unie by si měla uvědomit, že Gaddafi už není a měli by uznat svobodnost svobodnou eh, Libii. Libie bude opět bohatou zemí vzhledem k zásobám ropy. Eh, my eh, jsme pro to, aby veškeré zmrazené jmění, které patřilo Gaddafimu, bylo vráceno Libii a je také nutno uvolnit eh, veškerá aktiva, eh, která eh, jsou v bankách, například v londýnské City. Musíme rovněž zajistit, aby okolní země Algerie, Alžírsko, Niger, kteří ukrývají eh, případné stoupence Gaddafiho nebo i jeho rodiny, aby je vydali a aby tito lidé byli pohnáni ke spravedlnosti. Eh, a Národní přechodná rada musí zajistit eh, spravedlivé soudní procesy. Blahopřejeme Libii k dosaženým výsledkům, blahopřejeme odvážným rebelům, zejména Berberům, kteří Um, tak dlouho trpěli a samozřejmě vyjadřujeme soustrast všem obětem a jejich pozůstalým deklarace, mm, která mm, byla eh, vyhlášena pro zatímní radou, zatím slouží jako dobrý základ ústavy. Děkuji za pozornost. Grazie per il gruppo. Eh, za scopeno GUA. E. Pan Portáš, tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Arabské jaro je nejvýznamnější událostí tohoto roku na světě. O tom není žádná pochybnost. Proto také souhlasím s tím, aby eh, tento revoluční proces letos získal Sacharovovu cenu. To bude mít obrovskou symbolickou hodnotu. Evropská unie a její vlády přece po dlouhá léta byly spolčeny s různými diktátorskými režimy, které otlačovaly svobodu v arabském světě, byly na straně. My na této straně středozemí jsme vždycky upřednostňovali biznis před svobodou a raději jsme kontrolovali migrační toky, než se starali o respektování lidských práv. Ale teď se věci mění a otázka je, zda si opravdu přejeme, aby došlo ke změně, anebo jenom nějaké zdání změny. V Libii Eh, obrana civilistů přešla eh, vlastně k, eh, od války občanské k změně režimu při podpoře NATO. Toto alianci vedla v tomto případě Paříž a Londýn a ta rozšířila mandát OSN. A bylo to obrovské zneužití tohoto procesu. Bomby NATO ale válku nevyhráli. Nakonec v Tripoli triumfovala revoluce. Bomby eh, jsou tady o toho, aby zajistili kontrakty pro vlády, které se zapojily do této války, až dojde k přebudově a budou se tyto kontrakty rozdělovat. Budeme to muset pečlivě sledovat. Ale mě znepokoje něco jiného, paní předsedkyně. Já bych si přál, aby Národní přechodová rada dodržovala závazky, které učinila ohledně národního usmíření a respektování lidských práv, a to zejména práv žen a imigrantů. Evropa je v tom musí podpořit. Všechna jara někdy skončí někdy se přelíjí až do podzimu a to se stane i v Libii. Lidé utíkají v subsaharské Africe a teď se dostávají do Tuniska, do jiných zemí bez jakékoliv potřeby, protože i oni budou potřebovat další jaro. A navíc to nebyla ne, jenom letouny sil Kadáfiho a NATO, které zabíjely civilisty, ale docházelo také k zvěrstvům, kterých se i povstalci dopouštěli a to je také třeba vynést na světlo, má-li dojít k opravdovému národnímu usmíření. Musíme opravdu reálně podporovat demokratické hnutí, musíme umožnit lidem, aby vzali do rukou vlastní osud a evropská úloha by neměla souviset v tom, abychom intervenovali nebo jednali podle dvojích norem. Nemůžeme Eh, represálie v Sýrii odsuzovat a, pod, a přikyvoval k ním v Bahrajnu. Lidé musí být chráněni všude, protože jedině tímto způsobem eh, bude arabské euro fungovat, totiž když ho budou mít v rukou Arabové. Děkuji. A nyní za Evropu svoboda a demokracie pan Portas na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, ve sdělení z 5. října Pan komisař, paní komisařka Malström se vyjádřila k dobrým výsledkům vyjednávání v Tribolis v rámci agendy spolupráce, která se měla zaobírat řízením proudu imigrantů, eh, panafrickou bezpečnost a vůbec situací s uprchlíky. Eh, tato jednání bylo přerušena z důvodu, které známe, protože režim se změnil, protože zasáhlo na to a domnívám se, že teď bychom co možná nejrychleji měli eh, opět zahájit spolupráci s Libií v této oblasti, to znamená ochrana hranic, řízení toku oprchlíků a boj proti terorismu. Ale dalším bodem, který je také tak důležitý, je podpora vedení v Libii eh, prostřednictvím organizací, Eh, dospět skutečně ke svobodným volbám, které snad jednoho dne, jak doufám, dospějí k tomu, že budeme mít stabilní demokratický stát, Dem, protože budovat demokracii je daleko obtížnější, než vyhrát válku. Zejména, když v zemi neexistuje tradice kultury demokracie a já bych rád věděl, jaké konkrétní programy budeme schopni zrealizovat v krátkodobém měřítku, abychom mohli podpořit občanskou společnost, zejména v oblasti kultury a učení, vzdělávání, protože to jsou základní prvky pro to, abychom mohli skutečně probudit demokracii v srdcích občanů. Děkuji mnohokrát. A nyní Pan Melcer, prosím. Paní předsedkyně, pane komisaři, politické převraty nesporně vždy jdou ruku eh, v ruce s jistým chaosem. Zda Libie utone v chaosu, to bude odvislé jednak od toho, zda se podaří vytvořit demokratický systém a jednak od toho, eh, jak eh, bude zpracována minulost. Eh, výbuchy násilí kolem soudního procesu s Mubarakem, stejně tak jako popírání arménské genocidy, ukazují, že vyrovnávání se s minulostí je v arabském světě poněkud komplikované když ale bude propast e, mezi rebeli a stoupenci Gaddafiho ještě hlubší, pak je chaos e, naprogramován. Kdo například e, odzbrojí mladé nadšence a co se stane, když vyústí lokální spory v ozbrojený konflikt, nehledě na to, že se mohou těžké zbraně nacházet v rukou teroristů nebo se dostat do rukou teroristů. Vzhledem vzhledem k národní hrdosti eh, Libíců eh, by ale pomoc eh, ze zahraničí mohla být považována za vměšování. Největší výzvou bude, jestliže vákum pro sebe mm, využijí islamisté. EU proto potřebuje promyšlenou strategii mm, a víme, že už i uvolnění zmrazených aktiv by mohlo pomoci k výstavbě nové Libí a mohlo by na pomoci ekonomickému boomu, ekonomické konjunktuře, eh, z níž může profitovat i Evropská unie. Děkuji. Děkuji. A nyní mají slovo další eh, řečníci. Začneme panem Brokem dvě minuty. Jako pane předsedo rady, pane komisaři, eh, paní předsedkyně, kolegové, pád diktatury je dobré poselství je to dobré poselství, eh, eh, které vyslali především odvážní bojovníci ve zemi samotné, ale rád bych zdůraznil, že to je také zvláštní výkon NATO a některých členských států Evropské unie v této otázce, kteří se chopili vedení, ale ukazuje se také, že Potřebujeme koordinovanou politiku, která bude koordinována službou vnější služby a jistě jsme také přispěli k tomuto úspěchu. A na základě toho vidíme, že když vnější služba koná, přináší to své výsledky. Teď musíme pomoci při tom přechodu. Natrvalo to nebudou, nebude otázka peněz. Líbie bude mít sama dost svých vlastních prostředků, ale musíme pomoci při rozvoji demokracie, budování právního státu, vzdělávání mladých lidí, budování infrastrukturních opatření, multilaterálních opatření přeshraničních vlastně pro celý africký prostor v arabském prostoru v rámci soused, politiky sousedství, ale musíme také vidět, a to je skutečně upomínka komisi, aby peníze, které vydáváme, ne tak jako dříve z 50-60% se vydávaly na studie, ale na naprosto jasné konkrétní projekty na místě. A aby se nečekalo na realizaci celé roky, nýbrž aby se stalo něco teď, aby lidé, kteří udělali svou revoluci, mohli skutečně mít svobodu a demokracii ve své budoucnosti. Dámy a pánové, dovolte mi poslední poznámku k Blízkému východu musíme, co se týče Palestiny a Izraelu, musíme být pro dvoustátní řešení e, musí to vypadat tak, abychom jim umožnili e, tuto možnost. To znamená, že je třeba, aby se i Izrael pohnul v této otázce, protože jde také o to, aby Evropská unie tady postupovala jednotně. A já doufám, že vysoká zmocněnkyně, která je v současné době na Blízkém východě, bude schopná vybudovat takový most. Víte, že má země z historických důvodů tady má svůj zvláštní závazek, že tato příležitost pro nás není tak snadná, ale že doufáme, že tady budou mosty postaveny proto, abychom přes ně mohli chodit společně všichni Evropané pro naši společnou budoucnost. Děkuji a nyní má slovo pan Panceri, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Třeba, že pořád ještě existují eh, určité ostrůvky eh, odporu, které podporují eh, původní režim. A třeba, že Kadáfi je pořád na svobodě a e, přechodová Národní rada si pořád ještě dělá starosti, co by ještě nakonec mohl zkusit. E, už se přece jenom dostáváme k poválečné hře a jejich výzvám. A to je velice důležité v Líbii. Samozřejmě, že jde hlavně o potraviny, léky, veřejný pořádek, bezpečnost, kontrola hranic, demilitarizace, odzbrojení. A musíme se také na to dívat ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy a říci se, co je možné udělat eh, v rámci voleb, které budou následovat a také, jak budovat kapacity a co dělat na sociální úrovni po válce, po krizi, je správné říci, že teď bychom měli posilovat úlohu Evropy. Eh, ne, nemáme jenom humanitární úlohu, i když je to důležité, pomyslete na všechny ty migranty, kteří se pořád ještě nacházejí v Línii. Musíme být tam, kde se eh, nyní rýsuje nová geopolitická mapa. Eh, momentálně například v triumvirátu začíná hrát důležitou úlohu Turecko a pan Erdogan je v různých zemí. A pak tady je také skupina zemí v rámci poslání NATO a ty budou mít důležitou úlohu v poválečném stádiu. Určitě bude eh, konkurence mezi různými členskými státy a to by nemuselo znamenat nic dobrého. Pak eh, v závodech o novou eh, Líbii snadno rozeznáme i ekonomické a energetické zájmy to uvidíme spíše, než ti, komu skutečně leží na srdci osud Libíců. Proto si myslím, že je velice důležitá, jaká bude úloha Evropské unie, protože ta úloha vůbec nebude jednoduchá a nemůže se vyřídit rychle. Musíme si být vědomi také toho, že demokratický výsledek zatím ještě nemůžeme předpokládat za samozřejmost. Pan McMahon Scott, děkuji, paní předsedkyně. Eh, já také určitě velice lituji jako ostatní, že tady není baronka Aštenová. Na druhé straně si uvědomuji, že velice důležitě eh, pracuje v regionu a že je to významné nejenom pro mír na Středním východě, ale i pro širší regionální stabilitu a bezpečnost. A jak se často říkalo a říká, eh, ta se výrazně změnila mimořádnými událostmi arabského jara a jeho výsledků nám rozpravu tady, bylo to myslím 8. března, kdy mnozí z nás požadovali, aby Evropská unie uznala Národní přechodovou radu. A já jsem měl tu čest, že jsem byl jedním z prvních um, politiků, který uvítal um, současného premiéra Mustafa Abdullah Jalila tady. A tehdy baronka Aštenová byla velice neochotná se o to nase zasadit. To byla škoda evropské vedení by bylo bývalo velice snadno dosažitelné a hned poté pan eh, Jalil jel do eh, Paříže a Gibril jel do eh, a Paříže uznal francouzský prezident. Čili byla to určitě informativní, inspirující rozprava, ale dnes se zabýváme Líbí, která se hodně změnila od našeho posledního setkání tady v červenci a v celém regionu. vývoje v v Arabském radě je nestabilní, ať je to Egypt nebo Tunisko, tam budou mít velice brzy volby. Proto chci dnes sdělit eh, těm, kdo tady poslouchají této sněmovny ostatních eh, institucí, že musíme být připraveni na změny zajisté, ale i na nejistotu, protože budoucnost není tak jasná, jak jsme možná před pár měsíci doufali. A na závěr bych chtěl říct, že opravdu doufám, že, ta, ten, posla, že eh, parlament podpoří konsensus, aby sacharová žena, cena byla věnována mučedníkům Arabského rada a ostatním. A to bude velice důležité důležité gesto. Ukážeme, že nám jde o demokracii a lidská práva a nejenom v Líbii, Tunisku, Egyptě, ale že to chceme rozšiřovat i daleko dále v celém regionu a ve světě. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Brandner, Jedna minuta třicet. Paní Brandner. Děkuji a vítám pana komisaře Füleho. Domnívám se, že v této chvíli eh, je Libye na rozcestí. Nadcházející týdny budou rozhodující. Existují dobré a špatné zprávy, které eh, zaznamenáváme. Jednak eh, slyšíme, že se zahajuje opět školství a teče pitná voda. Na druhou stranu je zde hrozba islamistů. Nevíme, kudy se bude země ubírat. Nyní je na čase, aby Evropa rozpolcená konečně jednala opět společně a vyslala společný signál. Kromě humanitární pomoci vidím několik eh, dalších oblastí, kde můžeme působit. Za prvé, Evropa by mohla eh, pomoci od, svou odborností v oblasti usmíření a eh, zejména v této zítřené situace. Dále musíme podpořit nové libijské vedení, musíme pohnat všechny pachatele násilí k spravedlnosti. Dále Evropská unie by měla podpořit i reformu reformu bezpečnostního a justičního sektoru společně s ostatními um, aktéry regionu. A mimořádnou pozornost musíme uh, věnovat reintegraci všech těch, kteří působili ve válečném konfliktu. A pak ještě jedna věc, a to je rola, role soukromého sektoru. Já se domnívám, že evropské podniky, které se nyní budou snažit čerpat z bohatých ropných zásob Libie, mají uh, velkou odpovědnost. Musí je uh, jednat transparentně, musí prohlásit, kam eh, jejich peníze potečou. Evropská unie tady má důležitou roli, aby eh, zajistila určitý etický kodex chování těchto podniků. A eh, nakonec věřím, že budete bedlivě hlídat, jak se situace v Libii dále vyvíjí. Děkuji. A nyní má slovo pan Koval, dvě minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, domnívám se, že když se podíváme na porevoluční situaci v Libyi, pak musíme si uvědomit, že je nutné, abychom jakožto Evropská unie zaujali společné stanovisko. Bylo nám velice líto, když jsme měli dojem, že nehovoříme stejným hlasem. Když mluvíme stejným hlasem jako Evropská unie, pak je náš hlas slyšet, je výrazný a jasný, jednoznačný potřebujeme velice jedna, jednoznačný signál nasměrovaný nejenom k Libii, ale i k jiným zemím, které v důsledku revoluce získaly neza- svobodu. Ale hovoříme vlastně o společnostech v těchto zemích a mě velice zneklidňuje to, že naše zájem eh, končí na období transformace. Je to samozřejmě důležité období, budou se připravovat eh, svobodné volby, všechny síly se na ně budou muset připravit. To chce hodně práce a hodně podpory ze strany všech členských států Evropské unie, abychom těmto státům vyslali jasný signál. Víme, jak by jim pomoci a ukazujeme jim tu cestu, kterou mnoho zemí na tomto světě už úspěšně prošlo, ale tato taktická činnost by neměla být všechno. Musíme myslet na to, co se děje na severu Afriky. Musíme myslet na mladé lidi, kteří byli na náměstích. Měli bychom myslet na ty, kteří domá, se domáhali svobody, protože neviděli možnost, aby své individuální osudy spojili s osudem své země. Měli pocit, že nejsou zapotřebí. A proto chci říci, že musíme pamatovat na dlouhodobé programy, nejenom humanitárních věcí, nejenom vody například, ale musí se to také dělat v partnerství jižního partner, severního partnerství. Otázka vzdělávání, šance pro ty lidi, kteří protestovali, kteří kteří riskovali svůj život, aby za 10 nebo 20 let neměli hořký pocit, že sice riskovali, ale jejich život se nezměnil. My dnes, jakožto Evropská unie, jsme se odpovědní i za ty naděje a tužby lidí, kteří získali svobodu na severu Afriky. Děkuji. Grazie. La parola all'onorevole Angurakis. Děkuji, slovo má Angurakis. Na minutu a půl. NATO, USA a EU vytvořili válečnou mašinerii a e, tak e, e, jsou zcela zodpovědní za zločiny, k nímž tam došlo takzvaná opozice, opozice jejíž vůdci jsou bývalí stoupenci Gaddafiho, pak dovršili tuto odpudivou práci panuje zde skutečně barbarství, barbarství a e, pokrytectví role e, mezinárodních tiskových agentur e, přispěly k imperialistické propagandě. Cílem nebylo odstranění Gaddafiho, ale úplná kontrola nad ropnými poli ze strany NATO a západních zemí evropská rozhodnutí Evropské unie z 1. dubna o vojenské operaci v Libii ukázalo, že členské státy nadále rozvíjejí svou imperialistickou agresi, aby profitovali eh, z těchto konfliktů. Je nyní zcela nabílední, že lidé, kteří um, to uh, zač, s tím začali se svou bezletovou zónou, uh, nyní tvrdí, um, že vítězství je na jejich straně. Mám uh, na mysli USA, NATO a EU. Jediná um, cesta ven je posílit boj proti imperialismu a NATO a předložit novou cestu vedoucí k rozvoji rozvoj a svobodě a míru. Děkuji. Nyní má slovo pan Batten na minutu. Pan Batten tady není, takže má slovo pan Mauro na minutu, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, rád bych vás upozornil na jednu část eh, usnesení, o kterém budeme hlasovat zítra. Eh, jedná se o intervenci prezidenta Jalila v Tripolisu, kde se proklamovalo, že Libye je umírněno, že z Libye se stane umírněný muslimský stát s ústavou, Eh, která toto bude odrážet. To je něco velice významného, nikoli pro Líby, ale pro veškerý scénář středomorských států. Samozřejmě budou potřebovat novou ústavu i v Tunisku a v Egyptě. A já jako zástupce parlamentu se vás ptám, koho budeme mít jako partnera k vyjednávání a koho jim nabídneme, s kým budeme jednat, eh, kdo bude schvalovat nové ústavy a kdo bude rozhodovat, co bude v těchto ústavách napsáno o tom, jak mají žít do budoucna miliony lidí. To je velice komplexní a svízelná úloha. Sta annunciare Bůh není snad zakotven ani v ústavě USA, problém byl v, ani v Číně se Bůh nezmiňuje. Teď se tedy jedná o to, o jaké miliony jde, eh, teď jde o naši, o, teda o, o, jde o budoucnost. Jedná se tedy o to, zda tedy by delegace Evropského parlamentu, delegace výboru, právního výboru tam mohla také zajet, ne abychom jim předepisovali, jak to mají udělat, ale abychom Líbii poskytli naše zkušenosti a abychom jim mohli poskytnout naše přesvědčení, abychom je seznámili se základami naší ústavy. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a není paní De Kaiser. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Mám dvě otázky, které sdílím s předřečníky. První týkající se šáry a druhá otázka týkající se imigrace, eh, protože říká se, že evropská vlajka vlaje nad Tripolisem, no to je prima, ale libijská revoluce ještě stále náleží Libii a nepodpoříme-li eh, Eh, tuto eh, revoluci, bude to špatné. K otázce šarí. Já bych chtěla vědět něco víc. Protože co to je eh, jaksi jemná soft šaria? To je tedy určitá interpretace jednoho režimu po druhé, ale přispěli jsme k ukončení války a, e, je to skute- a i ženy přispěly k této revoluci a ženy nám také řekly, my chceme mít možnost e, rozhodovat. Celá léta jsme se za to brali a chceme pokračovat v našem boji. Jedne, e, nejenom jedna byla tam dole znásilněna, ale všechny ty, které se zasazovaly o boj, které bojovaly, které chtějí jinou Libii, skutečně skutečně není tato otázka kapitální z tohoto ohledu? Čili já se přidružuji k otázce mého předřečníka, ale chci, abychom k tomu přistupovali velice vážně. A druhá otázka je otázka imigrace eh, já se skutečně budu i nadále zasazovat o to abychom řešili otázku imigrace. V Libyi, kde se prostě, kde se porušovala lidská práva a všichni to věděli, ano, eh, svádělo se to na různé problémy a na celou, na problematiku. Ano, imigrace z celé subsaharské eh, oblasti je mm, problematická, ale také naše vize, náš pohled na tuto imigraci je problematický. Je třeba zaobírat se tím, co je třeba dělat pro to, aby Libye eh, využila využívala svůj kapitál pracovní síly. Mělo by se tedy investovat snad do nějakého projektu, který by byl projekt imigrace a rozvoj, aby se prostě pořád jenom nevyjednávalo, nevyjednávalo, aby se nebudovaly nové tábory, kde by se zadržovali uprchlíci. Mm, já bych chtěla, abychom tady postupovali kreativně a vyzývám komisi a radu, aby v této oblasti něco učinili. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní má slovo pan Lochbíler, minuta, paní Lochbíler, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Situace v Libii dnes připouští naději, že na příště nebude panovat zvůle a moc násilí jednoho muže nad všemi ostatními Libíci, ale že vzniknou nové státní struktury. A tady je nesmírně důležité, aby se Evropská unie zasazovala o to, aby to byly struktury, procedury v souladu s právním státem, aby eh, všichni občané eh, byli postaveni naroveň před právem a aby panovala právní jistota. Je nesmírně důležité, abychom se právě v této situaci soustředili právě eh, na toto. Zejména by bylo žádoucí, aby Libíci si zvolili respektive zakotvili univerzální lidská práva a lidskou důstojnost jako e, základ, e, základní hodnoty e, své ústavy. Je také důležité, aby se Evropská unie zasadila o zrušení trestu smrti v Libyi. To je velmi důležité v těchto zemích. Příkladem dobrým je Turecko. Také je důležité mm, pro libijskou společnost, aby se e, vypořádala s e, zločiny proti lidskosti z minulosti. I tady známe úspěšné a méně úspěšné příklady, zejména z latinskoamerických e, válečných diktatur a měli bychom se poučit z dobrých příkladů. Vyrovnání se se zločiny lidskosti proti lidskosti platí i pro současnost a nedávnou minulost. A my víme, že ve válečných konfliktech nedochází k porušování eh, lidských práv pouze z jedné strany, ale z obou stran. Eh, je proto důležité, abychom eh, měli k dispozici zprávu, která dokumentuje porušení lidských práv oběma stranami a snad by měla být zřízena komise v Libii, která bude analyzovat tyto zločiny. Děkuji. E děkuji a teď pan Preda, půl druhá minuty. E, děkuji, paní e, předsedkyně. Pondělí odpoledne jsem požádal o to, abychom neměli jenom rozpravu dnes odpoledne, ale abychom měli i usnesení k Líbě a řekl jsem, že bychom o tom měli eh, hlasovat ještě předtím, než bude Gaddafi buď eh, chycen, anebo uteče ze země. Určitě eh, ten režim je už ve svých smrtelných křečích, i když ještě někde, zejména v Bani Valid, se ještě drží takové bojovky. Nicméně líbě zcela jasně jde na cestě přechodu k demokracii. Jak už řekli předřezníci, evidentně samotní Libijci nastartovali tento proces. Zároveň evropské státy sehrály velice důležitou úlohu. Za prvé, aby se dosáhlo mezinárodní koncesu o vojenském zásahu a navíc několik států se konkrétně zapojilo do um, operace NATO na ochranu eh, civilistů v Libii. A přesně proto na našich eh, ramenech spočívá obrovská Eh, zodpovědnost, eh, co se týče budování institucí a vytvořit eh, takový systém, který by znamenal demokracii, respekt pro lidská práva. Jak už říkal kolega Mauro, my si všichni uvědomujeme, že ta rekonstrukce začne teprve po plném vyřešení otázek bezpečnosti. Rekonstrukce Líbie závisí na národním Eh, eh, usmíření. Znamená to, že bude třeba vyšetřit a také potrestat pachatele eh, zločinu za Kadáfiho řešinu. Ale také je třeba zajistit spravedlnost pro všechny, kdo utrpěli při revolci bez ohledu na to s včích rukou. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Gualtieri na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Po 42 letech diktatury se Libie nachází na křižovatce svých dějin, na cestě směrem k demokracii, míru a rozvoji a tato budoucnost leží v rukou Libijců a nikdo jim nemůže nic vnucovat a dávat nějaká polohotová řešení. Ale je pravda, že naše společenství tady má velice důležitý úkol při podpoře stability tohoto demokratizačního procesu. Hovořilo se o tom, že jsme byli rozděleni na začátku tohoto konfliktu. Konflikt, eh, který byl moudrým způsobem přenesen na NATO, to můžeme s odstupem jistě říci, a to umožnilo akceschopnost, kterou teď skutečně musíme vysoce ocenit a to se také projevilo vlastně v otevření se měst z Bengázy a i zde by měla hrát vnější služba Evropské unie důležitou roli je třeba poskytnout tady multilaterální rámec pro Eh, možný vývoj. Měli bychom zamezit zdvojeným pracím, neměli bychom si tady navzájem konkurovat a měli bychom poskytnout opravdovou podporu přechodné vládě, tomuto přechodnému řešení, které možná bude velice svízelné a komplexní, ale které by asi mělo směřovat a mělo by vyústit v národní usmíření, aby nedošlo k, k žádným dalším konfliktům v zemi. Je třeba zajistit mír a demokracii. Je třeba Eh, tedy eh, napřímit naše snahy tam, aby panoval veřejný pořádek. Je to komplexní otázka, stejně tak jako otázka hranic, budování právního státu a Eh, rozdělování zbraní, ale musíme zároveň také eh, vytvořit věrohodnou technickou práci při přípravě ústavní. Musíme podpořit vedení, ale musíme také plánovat eh, odpovídající zdroje to je nesmírně důležitá úloha pro Evropskou vnější službu a Evropský parlament je ochoten přispět svou měrou. Děkuji a nyní má slovo pan Danjean, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Očekávám, že usnesení, o kterém budeme hlasovat zítra o Libii, bude konsensuální a že bude stejně příhodné jako to, o čem jsme odhlasovali před šesti měsíci tady, kde většina ustanovení se ukázala jako velice správně hodnocená. Od, odsouzení Kadáfiho režimu eh, eh, nutnost a nezbytnost chránit eh, civilní obyvatelstvo, uznání legitimity Národní rady přechodu. Toto vše bylo tady odhlasováno, než se předtím diskutovalo na Evropské radě a než to bylo schváleno jednotlivými členskými státy. To je to, co tvořilo vlastně páteř eh, našich snah Evropské státy, a není jich málo, se angažovaly, eh, eh, ať už diplomaticky či vojensky, pro podporu Libye dospět ke svobodě. Promiňte, abych tady uctil piloty, francouzští piloti, eh, kteří 19. března zabránili eh, přelet, svými přelety nad Bengazí, aby prostě eh, tato eh, země se stala, aby toto místo se stalo Srebrenicí či Vukovarem na jedné straně, i když panování Kadáfio skončilo, konflikt ještě neskončil, protože výzvy přechodu, které se tu ukazují, ještě zdaleka nejsou vyhrány. A proto Evropská unie by měla bezprodlední sehrát velice důležitou roli v této delikátní úloze. Musíme velice rychle nabídnout podporu, která bude na výši nebo výšší než dosud poskytná humanitární pomoc. Je třeba doprovázet provázet hnutí občanské společnosti. Je třeba pomoci při vybudování nezbytných institucí demokratických a při eh, budování vzdělávání. To vše je nesmírně důležité, ale samozřejmě jsou to Libyjci, kteří sami budou řídit toto přechodné období a nikdo by se neměl snažit eh, vměšovat se do suverénních libyjských záležitostí. Děkuji a nyní má slovo pan Kopa, jedna minuta. Paní Kopa, děkuji. Jatka v Libii ukazují, že e, ta e, e, správná strana zvítězila a dnes jde o rekonstrukci země na základě demokracie a rovnosti, ale je to nesmírně obtížná situace. Tisíce lidí jsou v příšerné situaci bez přísunu vody, potravin, léčiv. Těmto problémům čelí zejména uprchlíci a je tudíž jasné, že povinností EU je sehrát roli při ehm, odstranění těchto potíží, zejména humanitárních. A je nutno ehm, eh, budovat zemi, která dodržuje právní stát, má demokratické instituce a zajistí usmíření. To je také část výzev, které stojí před Evropskou unii. My jsme si tak dobře nevedli v Libii, nepromlouvali jsme jedním hlasem a bylo to ponecháno na to, aby provedlo většinu té důležité důležité práce. Dnes ale jsme vyzváni, abychom pomáhali budovat novou Libii, která se rodí a abychom zajistili, eh, že bude dodržovat lidská práva a eh, občanská práva. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Víza z minuta 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Naštěstí pozice Libie s pomocí mezinárodního společenství eh, umožnilo zvítězit nad diktatorou Kadáfiho. Nyní je třeba chytit plukovníka a odsoudit ho za porušování lidských práv a také za možné zločiny proti lidskosti, které spáchal. A nejdůležitější v tomto okamžiku je, abychom se soustředili na obnovu země, abychom skutečně napřímili veškeré naše úsilí, aby se Libye stala demokratickým a právním státem. E, je třeba zregulovat stávající infrastruktury, zejména aby fungovala voda, elektrika a těžba nafty. Je třeba, aby fungovaly policejní síly. Je třeba, aby zbraně e, byly eh, rozdávány účinným způsobem, aby zabezpečili, mm, aby zajistili bezpečnost zemi. A nesmíme zapomenout na nezbytnost podpořit země Sáhelu. Na jedné straně, abychom zabránili těm důsledkům, které má návrat eh, které by znamenal návrat Kadáfiho sil zpět a na druhou stranu je třeba podporovat instituce, které umožní, aby se Libíci vrátili do svých domovů. Domnívám se, že mise OSN by byla klíčová pro to, abychom docílili toho, co jsem tady právě přednesl. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Bozutil na minutu a půl. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, co se stalo? V Lidii je splněný sen a proto bych chtěla poblahopřát libijskému národu k jejich odhodlání nabít svobody a také vyjádřit solidaritu s rodinami, které byly obětmi této revoluce. Jsem velice hrdá na tento parlament, jsem velice hrdý na tento parlament, protože jsme byli mezi prvními, kdo prosazoval bezletové zóny a také eh, Národní přechodovou radu podpořil. Teď musíme pomáhat Libijcům aby mohli jít dopředu, aby to byla země, která je založena na míru, spravedlnosti, demokracii a volnosti. Musím pomoci, aby se pohnuli eh, ve směru normálnosti, aby lidé mohli vést normální život s přístupem k základním službám, jako je zdravotnictví, eh, elektřina, voda a práce, protože to dává důstojnost. Můžeme dělat hodně, můžeme pomoci Libii vybudovat demokratické instituce eh, aby se respektoval zákon a aby byla oddělena výkonná soudní a zákonodárná moc. Tady se s nimi můžeme podělit o mnoho zkušeností, jak rozvíjet demokratické prostředí. Musíme libijskému národu pomáhat na každém kroku k demokracii. Děkuji a nyní má slovo pan Svensson, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, záměry a naděje byly mnohé a doufáme, že vše bude převedeno do praxe, tak abychom eh, viděli něco konkrétního v Libii a aby i došlo k realizaci toho, co je vepsáno do naši, našeho usnesení. Chci připomenout, že Spojené státy americké tady nehrály první housle. Nýbrž byla to Evropská unie. A pak bychom také měli připomenout, že Evropská unie eh, nebyla od prvopočátku semknutá, nebyla zajedno. jedno. Já ale doufám, že budeme jednotní, když půjde o budování demokracie v Libii. Poučili jsme se z této lekce. Stabilita neexistuje bez demokracie a proto je tak nesmírně důležité, abychom e, e, e, nyní i v ústavě zdůraznili, jak je velmi důležité, aby instituce byly založeny na demokratických základech. Samozřejmě byli jsme zajedno v tom, že Gaddafi musí být odstraněn a um, z toho bychom se nyní měli radovat. A je také důležité vyjádřit eh, jasné přání, aby vztahy Libie s zeměmi Evropské unie se neopíraly především o eh, smlouvy o těžbě ropy, nýbrž a že je mm, prvořadým eh, cílem Evropské unie, aby Libie vstoupila nebo vplynula do demokratické části světa. Jeden z kolegů tady hovořil o svobodě bez strachu a to je právě definice eh, demokracie a to si přejeme pro libýský lid. Děkuji a eh, Nyní přistoupíme k postupu Catch the Eye. Začneme paní Andrikiene, která má jednu minutu. Ale ona není eh, v sále, takže eh, slovo má pan Kelly. Pane předsedo, všichni jsme slyšeli ty velice závažné příběhy, ale eh, je pro jednou dobré, že můžeme vyprávět i něco pozitivního. A je opravdu skvělá zpráva, že diktátor Kadáfi už byl vynucen prchat plně podporujeme revoluci a na to vše, co se děje v Libii. A tuto plnou podporu musíme i nadále poskytovat. Eh, chtěl bych poděkovat i panu Sarkozymu a Davidu Cameronovi za to, že se ujali vedení. Musíme se ovšem zahledět do budoucnosti. Libie má celou řadu výhod. Mají finanční zdroje, takže mohou sami zabezpečit svoji budoucnost a samozřejmě, že mají ropné zdroje, které jim v budoucnu zajistí dobrou životní úroveň. Baronka Ashton musí sehrát významnou úlohu proto, aby tato země dospěla ke stabilitě a aby eh, byla nastolena demokratická vláda v Libii. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Nedělčeva. Paní předsedkyně, Libíci potřebují novou Libii, ale proto, aby se vybudovala tato nová Libie, bude zapotřebí skoncovat s Kadáfím protože dokova tento autokrut bude schováván kdekoliv v přírodě, bude obyvatelstvo ohroženo. Po té, co mm, první eh, první období bylo překnuto, je třeba také smířit oba ty tábory. Jedna se vlastně o to, že občanská válka rozdělila tuto zemi a je třeba zabránit tomu, aby se e, obnovily tyto konflikty a je třeba usilovat o národní usmíření, o vybudování solidní demokracie. Na druhé straně je potřeba podpořit toto přechodné období co možná nejlepšími snahami, a úsilím je třeba nejenom pomáhat finančními prostředky, ale zejména demokratickou expertizou, kterou můžeme těmto zemím pomoci. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní má slovo další řečník, prosím. Vám pěkně. Děkuji, vážení kolegové. Libye se momentálně nachází na rozcestí. Pouze před dvěma týdny byly e, rozmrazené e, účty libyských, libyské společnosti. Dochází k přechodu z diktatury eh, k demokracii a pokud vše půjde dobře. Ale víme, že obdobné změny režimu jsou velmi náročné a zdlouhavé. Jako příklad lze uvést například válku v Iráku, která stále nepřináší výsledky a situace v zemi je stále velmi kritická. Považuji proto za velmi důležité, abychom pozorně sledovali eh, nový vývoj v Libii a učinili vše proto, aby nedošlo k dalšímu eh, krve prolití. Zcela souhlasím s prohlášením paní Ešnové. Je nejvyšší čas, aby moc byla odevzdána lidu této země. Eh, držme si proto palce. Grazie, la parola all'onorevole Pascu. A pan Pasku. Eh, po eh, poté, když eh, bylo svozeno Tripoli, teď je další úloha totiž vybudovat státní instituce, přičemž tam nejsou samozřejmě příslušné eh, orgány, které by to mohly dělat. Proto samozřejmě se tam mnozí budou tlačit o moc eh, za jménem všech, kdo nabili vítězství. A lojalisté Kadáfiho jsou pořád ještě na útěku a pořád ještě komplikují proces. Navíc zpráva země by se měla odložit, oddělit o budování fungování státu, které nemělo by to do sebe vzájemně zasahovat, protože jinak by lidé se mohli stát nespokojení a to by zkomplikovat. Ale je tady externí aspekt, jak poskytnout podporu a zároveň zůstat mimo, protože vítězové to kategoricky vyžadují a jak spojit bilaterální a multilaterální pomoc. Neměli bychom ani zapomenout na to, že v nové fázi eh, eh, útoky na so jsou velice citlivé, protože by to mohlo být bráno jako zasahování do vnitřních moc, vnitřní moci. Děkuji. Grazie. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Mavro Nikolas. Děkuji. Já bych chtěl říci, že obnova, rekonstrukce v Libii, tak jako již řekli předřečníci, musí proběhnout za pomoci Evropské unie. Evropská unie eh, musí postupovat jednotně a pomáhat arabské eh, a spolupracovat eh, s těmito arabskými zeměmi, aby vybudovali nové státy. Není sporu o tom, že pokud tak neučiníme my, tak na naše místo nastoupí jiné státy a vykonají tuto práci za nás při pohledu na e, roli Turecka, e, kterou, o kterou se snaží e, Turecko na Blízkém východě a zejména tu vůdcovskou roli, kterou chce získat při rekonstrukci Libye, musíme jednat jako Evropská unie. A musíme připomenout Turecku, že pokud chce přistoupit do Evropské unie, tak musí pomáhat eh, těmto zemím a nikoli eh, tam dominovat. Děkuji. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyni. Eh, Pražské jaro začíná stále více ovlivňovat naší vnější evropskou politiku. Dnes ta úžasná naděje eh, v Egyptě, v Tunisu, v Libyi by měla být přeměněna do konkrétních projektů. První priority již byly identifikovány humanitární pomoc, eh, kooperace, podpora při budování institucí a teď je třeba skutečně si vyhrnout rukávy a přejít k dílu. Evropská politika sousedství a také společná unie e, pro středomoří a Evropský parlament mohou tady jistě na pomoci, třeba abychom využívali všechny možné evropské nástroje pro evropské partnerství a dobrou politiku sousedství. Je třeba pomoci dobrým investicím, sociální soudržnosti, mobilitě, kolem dokola Středozemního moře je třeba podpořit vytváření regionálních a lokálních sítí, které si budou vyměňovat zkušenosti a spolupracovat a to jim umožní, aby konkrétně reagovali na bezprostřední potřeby svých občanů. Grazie la parola ora l'onorevole Sargentini, prego. Díky, nyní má slovo eh, paní Argentini, prosím. Ja, dank u wel, voorzitter. Vorig jaar... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, loni v tuto dobu se parlament snažil mít jasno o 60 milionech eur, které komise eh, přislíbila Libii eh, na opatření proti eh, přísunu imigrantů, zejména na ochranu jižní hranice, tak aby nepronikli uprchlíci do Libie a z Libie do Evropy. Tehdy jsme říkali, že to jsou částečně i uprchlíci lidé, kteří prchají z afrických diktatur a to byla pravda. Podívejte se, kdo ještě sedí v Egyptě a Tunisu, a Eritreji, Somálsku, Sudanu. To jsou uprchlíci, přibližně pět tisíc. Já bych chtěla se zeptat komise i rady, zda Evropa tyto e, lidi nemůže e, v Evropě umístit. A otázka na komisi, co se stalo s těmi 60 tisíci 000 60 miliony, 60 miliony eh, eur, které eh, jsme poskytli Libii. Obrigado, senhora presidente. que foi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Už jsme byli svědky i masakru. Některých se dopustili i síly NATO, bombardování, zničení infrastruktury, zabíjení civilistů země v troskách. To je ta nepohodlná pravda a ti, kdo se snaží vydrancovat zdroje této země, se to snaží ignorovat. Činí se pokus vybudovat zemi, stát, který by eh, fungoval eh, na úkor lidí a který by eh, je nadále zbavovat zdrojů. To je jasné porušování mezinárodního práva, charty OSN a rezoluce 973, která pokrytecky hovoří o ochraně civilistů které přitom eh, bombardující letouny na to zabíjely. Proto eh, se musíme eh, postavit proti této válce americko evropského imperialismu. Lidé také reagují a prohlašují, že chtějí mít v rukou vlastní osud. Pros, Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Libie nyní musí mít čas na konsolidaci místních poměrů. Libie byla před válkou bohatou zemi, navzdory tomu bude nyní odkázána na naší pomoc. Občané ve válkou rozvrácené zemi budou potřebovat základní potraviny, vodu a paradoxně i pohonné hmoty. Budou potřebovat opravit válkou poničené byty, školy, nemocnice, e, obchody budou potřebovat obnovit veřejnou zprávu, zajistit občanům vnitřní bezpečnost a obnovit i státní moc. Po eh, krvavém období nejistoty přichází těžké období obnovy, během kterého bude eh, zapotřebí libýskému obyvatelstvu opět podat pomocnou ruku. Ehm, kromě nezbytné materiální pomoci na zajištění základních životních potřeb občanů bude zapotřebí pomoci i s budováním svobodné demokratické společnosti a institucí, které převezmou odpovědnost za české a spravedlivé jednání eh, libýského státu. Musíme si uvědomit, že naše pomoc libýskému lidu bude bude muset být dlouhodobá. Nechceme-li další osu této země přenechat obchodníkům a dobrodruhům. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, Líbie se má stát právním státem, no to je výborné. Na základě šary to už je méně dobré. A tento zázrak má udělat kdo? Ten, kdo sloužil pod Kadafim, ministr spravedlnosti Mustafa Abdjalil a to už způsobuje obavy. Libya je svobodná, osvobozená bez rebelů, ale přece jenom za podpory na to, ale to bude mít také svoji cenu. Nezbytečně jsme hledali už kontakty ke Kadáfimu, když jsme chtěli získat černé zlato. Eh, jenom v minulém roce tam byli Schröder, Berlusconi, Sarkozy a tak dále, kteří ho také přijímali. A teď se vypráví, jako by, teď vlastně víme, že se může dělat export z EDL technologie a nemusí se přitom špinit prsty. Evropa musí podpořit Libii, aby se tady etablovala pluralistická demokratická společnost, která bude dbát na respektování lidských práv a bude, a bude se muset stát také naším partnerem. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan Brons. Člověk nemusí nutně uh, být sympatickým eh, vůči eh, diktátorovi eh, Kadafim, abychom ale zase byli trochu skeptičtí vůči teď po moci rebelům, že se tady vlastně obchází dolar a prodává se přímo ropa. A minister pro mezinárodní rozvoj dosáhl dohody mezi Vital a mezi to, což je ropná společnost a mezi Národní Eh, radou. Eh, v rámci toho tato společnost eh, Vital, která je největší obchodní a rafinérská organizace, bude mít monopoly, monopol na obchodování s ropou. Také se zjistilo, že Národní přechodová rada ohlásila, že uzná stát Izraele a mnohé arabské státy to těžko přijmou. Já nevím, jestli by to bylo žádoucí, ale, ne, nemyslím, ale myslím si, že by to mohlo dále nějak vést k dalším motivům pro válku. Děkuji. Děkuji a nyní dovolte, abych vyzvala pana komisaře eh, eh, Füleho, aby eh, zastoupil komisi a odpověděl. Uh, uh- Vážená paní předsedkyně, děkuji vám. Mám dnes dvojí potěšení. Jednak, že se mohu účastnit této debaty se eh, představitelem eh, rady, panem ministrem Dovgerevičem, a to ukazuje, eh, jaký přístup máme k tomuto tématu i na straně komise, i na straně rady. A za druhé je důležité Um, reflektovat i naše předchozí debaty na toto uh, téma, uh, například uh, z března. A je nutno zajistit, že skrze tuto debatu bude naše reakce na libýskou um, krizi založena na důležitých principech k nimž jsme se zavázali v předchozích sděleních k tomuto tématu je důležité, aby z této debaty vzešlo silné poselství. Evropská unie má eh, velký zájem zajistit vznik eh, nové Libie, Libie, která je demokratická a plně integrována do mezinárodního a eh, společenství Evropy a Středomoří. Dovolte, abych učinil tři poznámky k naší pomoci. Před pádem eh, Tripolisu jsme zahájili spolupráci s Národní eh, prozatímní eh, radou a občanskou společností. Tato podpora mm, se týkala technické odborné pomoci k výstavbě státních institucí a také veřejné zprávy. Podpora při respekt dodržování lidských práv a mm, demokratizace, vytváření mm, kapacit občanské společnosti, pomoc při budování školství, podpora podpora eh, naléhavých potřeb, při eh, uspokojování naléhavých potřeb zdravotnictví a řešení otázky eh, osob vnitřně přemístěných i uprchlíků. Situace v Libii se vyvinula velmi rychle od pádu Tripolisu od konce srpna a to bude nyní můj druhý bod. A nebo druhá poznámka. 1. září 2011 se konala mezinárodní konference šéfů eh, států a eh, vlád mezinárodních organizací a také eh, Libyské národní prozatímní rady, a to v Paříži. Eh, partneři eh, projevili eh, dlouhodobou podporu Libii a vznikla také společnost přátel Libie. další den 2. září se konalo technické setkání svolané stabilizačním technickým týmem TNC NTNC. Hlavní dárcovské země stanovily principy a rozsah postkrizové fáze a plánování udělování finančních, finanční pomoci. A během těchto zasedání eh, předseda Evropské komise pan Barroso a mm, další naši kolegové se podělili s ostatními účastníky o dokument pod názvem eh, Reakce na výzvy eh, stabilizace Libye po konfliktu a dále pak rychlá a aktivní reakce EU na situaci v Libii a jsem si jist, že eh, parlament má eh, tyto dokumenty k dispozici. Silná poselství byla vyslána také ze strany Národní prozatímní rady eh, a jedná se o, o respektování libijského vlastnictví, těsná koordinace dárců pod vedením OSN, silná role pro Evropskou unii a Světovou banku pragmatické, eh, pragmatický, operativní a selektivní přístup k posuzování potřeb na základě eh, libijských priorit. Eh, na konferenci 2. září Evropská unie Eh, mm, Evropské unii bylo eh, přiděleno, mm, eh, přidělena oblast sektorální pomoci, zejména pokud jde o občanskou společnost, ženy, média, výstavbu nových nebo budování nových médií. A jak můj kolega, polský ministr, už uvedl, vnější služba eh, začátkem eh, září eh, otevřela delegaci EU v Tripolisu. Ehm, Evropská komise na žádost libijských orgánu je připravena mobilizovat další um, odbornou um, a materiální pomoc i finanční pomoc, zejména střednědobé financování na období 2011 až 2013 v rozsahu 60 milionů eur na potřeby uh, nových libijských um, orgánů. Tím chci říci, že události se vyvinuly rychleji než naše schopnost poskytnout eh, nebo vyčlenit eh, potřebné finanční zdroje. Během eh, debaty jsem si bedlivě poznamenal řadu velmi konstruktivních návrhů, ať už od paní Brandner, otázky týkající se usmíření, zajistit, aby pachatelé násilí a zločinů byli pohnáni před soud, role soukromého sektoru, včetně vypracování jakéhosi etického kodexu. Dále jsem eh, vyslechl eh, pana Maura a eh, jeho návrhy vyslat jakýsi společný tým do Libie. Dále mm, Madame de Kaiser hovořila o potřebě proskomat otázku imigrace z jiného úhlu než dosud věnovat se tomuto problému jinak než dosud. Já eh, se velmi seriózně společně s dalšími kolegy eh, z eh, vnější služby nad tím zamyslím a Vyvodíme z toho závěry. A nyní třetí a konečný bod. Eh, Libie má eh, rozsáhlé zdroje. Rychlé rozmrazení aktiv by eh, mělo uvolnit další zdroje na rekonstrukci a na startování ekonomiky. Současně je nutno zajistit solidní rámec pro řízení ehm, zdrojů ropy a plynu. Jakmile uplyne nebo bude dovršena stabilizační fáze, se komise domnívá, že bude důležité stanovit stanovit eh, potřebný základ pro dlouhodobé vztahy s novou Libí. Měli bychom být připraveni uzavřít eh, s Libí dohodu, toho typu, eh, jaké jsme uzavřeli se všemi ostatními sousedními středozemními zeměmi. Vyšle to středomorskými zeměmi, vyšle to signál o tom, že Evropská unie je připravena k silnému partnerství s Libí na základě sdíleného zájmu a vzájemného respektu. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane komisaři Fíle. A nyní mi dovolte, abych dala slovo zástupci eh, vysoké eh, zástupkyně pro bezpečnostní a zahraniční eh, politiku panu Dolgevičovi. Prosím. Eh, paní předsedkyně, pane komisaři Fiele, vážení členové parlamentu, především mi dovolte říci, že se domnívám, že dnešní rozprava dokazuje, že naše evropská strategie, ale také mezinárodní eh, komunita, strategie mezinárodního společenství za posledních několika měsících vůči Líbii přinesla kladné výsledky. Mám za to, že Líbě opravdu byla důležitou zkouškou pro evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a myslím si, že Evropská unie velice dobře obstála v této zkoušce. Dnešní rozprava podle mého názoru ukázala, že Libie není jenom nějaká vzdálená země, kde lidé bojují, ale že je to záležitost, která je pro veřejné mínění velice důležitá, pro veřejné mínění v Evropské unii. Je to země, Eh, kde eh, události jsou velice pozorně sledovány Evropany. A to samozřejmě na nás klade další břímě odpovědnosti tady v Evropské unii. Musíme samozřejmě vzít tuto úlohu velice vážně. Musíme podpořit Libyjce při jejich nově nabitleté nezávislosti, pokud možno co nejvíce jim pomoci v obtížném přechodovém období. Myslím, že dnešní rozprava rovněž ukázala, že při všech těchto snahách pomoci Inii je tady, líbí je tady místo pro nevládní organizace, občanskou společnost, biznis, parlamenty, mezinárodní organizace a myslím si, že přesně takový přístup zaujímá i vysoká představitelka Unie a myslím, že eh, vnější eh, akční služba, služba také toto podpoří ve všech směrech. Rád bych samozřejmě řekl, že celá Celá řada řečníků nastolila otázku porušování lidských práv a riziko, že k tomu bude docházet. A pokud jste se seznámili s prohlášením místo předsedkyně komise vysoké představitelky, pak je naprosto z toho zřejmé, že to bude velice závažná věc pro uh, Evropskou unii, bude to situaci z tohoto hlediska hodnotit a bude to samozřejmě i významná úloha pro přechodovou Národní radu, aby opravdu kontrolovali situaci všude, kde to jde, v tom smyslu, aby se dodržovaly mezinárodní standardy. Samozřejmě, že stejný přístup eh, platí i pro druhou stranu. V každém případě záležitost lidských práv bude určitě eh, ve středu evropské politiky vůči Líbii. Paní předsedkyně, tím bych rád zakončil. Mnohokrát vám děkuji za tuto rozpravu a těším se na usnesení, které, jak doufám, zítra přijmete. Děkuji, velice děkuji tím jsme ukončili tuto rozpravu. Máme šest návrhů na usnesení a hlasovat se bude zítra v poledne. Přecházíme k dalšímu bodu.